Děkuji za diskuzi. Já se těším na širokou podporu v parlamentu, abychom mohli sebevědomě jít do vyjednávání s radou. Mnohokrát děkuji. A tímto jsme skončili diskuzi o tomto bodu na pořadu jednání. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to otázka k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi o expertní schůzce skupinách komise a vyvážené zastoupení a transparentnosti. Máme zde dvě otázky k ústnímu zodpovězení. A nejdříve dám slovo panu De Jongovi. Děkuji, pane předsedo. Komise na konci minulého roku změnila pravidla pro své expertní skupiny. A já jsem v přípravě na zdejší rozpravu hovořil s zástupci komise, byly to velice dobré výměny názorů. I přesto je zvláštní, že parlament formálně nikdy zapojen do toho procesu nebyl, protože toto téma není důležité pouze pro komisi, ale také pro parlament. Může mě pan komisař uzjistit, že v budoucnosti se povede nejdříve formální dialog s parlamentem a pak se přistoupí k rozhodnutí. V minulém týdnu jsem hovořil s velice různými společenskými organizacemi a ty mají velké obavy, protože se bojí, že v budoucnosti budou expertní skupiny mít velice nevyvážené složení. Z vlastní zkušenosti to mohu pouze potvrdit. Já jsem eh, pracovala rovněž na generálním sekretariátu komise a z této doby vím, že eh, generální ředitelství jsou taková malá království vlastní. Já si myslím, že je nutné, aby webové stránky poskytovaly informace o složení expertních skupin či o způsobu ohlašování a výzvy k podávání veřejných nabídek. Chci říct samozřejmě, že se zde zachází s pro, veřejnými prostředky. Dále je to věc, která se týká různých um, aktérů, odborů, spotřebitelských organizací, nevládních organizací a tak dále. Oni sedí vlastně v Bruselu, mají tam své kanceláře, mají k dispozici velk, velice malé množství financí a musí se prosadit vůči velkým lobby, které mají k dispozici velký objem finančních prostředků a proto je důležité, aby komise například hradila cestovné a diety pro účastníky těchto expertních skupin a aby byla také schopna hradit i další náhlady. Mnoho nevládních organizací totiž e, o této možnosti neví a komise je na to neupozorňuje. Například pro malé podniky Prostě není možné, aby jejich pracovníci e, opustili svůj podnik a odjeli na schůzi do Bruselu. Proto je třeba toto odpovídajícím způsobem dořešit a upravit. Generální ředitelství Sanko přijalo pravidla, že není možné mít na skluzích odborníky, o něm se ví, že pracují pro organizaci s nezadatelnými zájmy. A já Vyzývám k komisi k tomu, aby politiku DG Sango přijala na všechny oblasti. Pak zde máme korespondenci mezi organizací Greenpeace a komisí, kde se ukazuje, že komise zamítla přání Greenpeace sát se součástí jedné takovéto platformy. Děkuji, pan Cashman. Děkuji, pane předsedo. Zde se pohybujeme eh, ve světě, kde se nikdo nezajímá o to, co udělá komise správně, ale jenom to, o to, co udělá špatně. Toto je velice dobrá iniciativa. Ehm, musíme zajistit, aby expertní skupiny byly otevřené pro širší um, publikum a pro je, je nutné, aby bylo jasné, kdo se účastní těchto expertních skupin, protože to, co potřebujeme, je, aby zde existovala důvěra v tyto expertní skupiny a proto potřebujeme naprostou transparentnost. A jak zde zaznělo, eh, je třeba, aby eh, tyto expertní skupiny nevedly zástupci velkých podniků, protože něco takového podkopává práci komise a práci expertních skupin. Já to říkám jako zpravidaj pro původní nařízení o veřejném přístupu k dokumentům, které jsme Eh, schválili v roce 2001 zde v parlamentu. Jak víte, komisaři, princip otevřenosti a eh, rozhodování co nejbliže pod, po, po občanům, eh, toto, tento princip, princip je zakořeněn v amsterdamské smlouvě. A v současné době probíhá přeskum. Já se domnívám, že eh, ten přeskum rámce pro expertní skupiny eh, je dobrou příležitostí pro to, abychom do nařízení eh, zahnuli právě změny do toho nařízení z roku 2008. Je zde paní Makovej, která má zkušenosti se snahou o větší transparentnost a otevřenost. Většina politických skupin eh, tuto otázku považuje za nesmírně důležité, takže mě by zajímalo, proč jste nekonzultovali parlament a zavedete stránku, eh, která bude poskytovat informace o tom, jak se může občanská společnost a nevládní organizace zapojit a pokud ne, proč ne ale jak jsem řekl na začátku, vítejte ve světě politiky, a kde všichni poukazují spíše na to, co se neudělalo, než na to, co se udělalo. Děkuji. Děkuji vám, pane Kašman. A nyní dostane slovo pan Kamfan na dvě a půl minuty. Ano, dobré ráno, pane komisaři. Já jsem se připojil k této otázce k ústnímu zodpovězení, protože se mi zdá být důležitá, důležitá aby Evropská unie byla transparentní a zvláště pokud jde o lobbying. Víte, že Brusel je eh, jakési hlavní město lobbystů, tak jako třeba Washington. A jeden ze způsobů, jimž mohou vynakládat lobbysté tlak, je prostřednictvím těchto expertních skupin a já jsem eh, v výboru pro měnové záležitosti a 95% expertní skupiny pro eh, banky jsou banko, samotní bankéři nebo lidé z bankovního sektoru. A to včetně těch velkých JP Morgan, Bank of America, JP Morgan, uh, Goldman Sachs, všichni jsou tam zastoupeni, ale nejsou tam odbory, nejsou tam nevládní organizace. Takže tím pádem to vypadá, že se pak eh, dostává Evropské unii eh, rad pouze od eh, bankéřů, což je absurdní vzhledem ke krizi, která proběhla a vzhledem k tomu, že se jedná především o americké bankéře. Takže změníte složení těchto expertních skupin a postaráte se o to, aby zápisy z jednání byly veřejné, aby nedocházelo ke konfliktům zájmů? tady existuje víceméně eh, celková dohoda napříč politickými skupinami, eh, to znamená, všichni mají zájem o takové reformy. Proč jsme se o to nestarli včas? Děkuji a slovo dostane na dvě a půl minuty paní Lepáš. Monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych plně podpořit to, co řekli mý kolegové. I zejména to, co řekl pan De Jong a pan Kang Feng. Lituji toho, že Evropský parlament nebyl konzultován dříve, než došlo k konečné změně. Jedná se tady přeci o odborné znalosti, o zkušenosti a to je téma, o kterém neustále hovoříme i ve výboru Envy kde já mám tedy svou osobní zkušenost. Stejně tak, která je velice podobná jako to, co zde právě nanesl pan Kanfen. Nyní k expertním skupinám, to je opravdu velice důležité téma. Máme velice nevyvážené složení, máme tam zastoupeny velké podniky, celou řadu, ale velice málo malých a středních podniků. Je tam zastoupen průmyslový sektor, ale není tam zastoupena občanská společnost. A tyto expertní skupiny mají však velice velký vliv na rozhodování komise, protože komise se opírá při svém rozhodování o expertní skupiny a pokud není v expertních skupinách zastoupena občanská společnost, tak ji prostě nikdo nekonzultuje a proto je třeba změnit způsob, jakým se přistupuje k vyvážení těchto skupin, ale já v tomto přeskumu rámce takový přístup nevidím. A nyní externí odborníci. Myslím si, že je naprosto nezbytně nutné, abyste věděli, s kým tam vlastně hovoříte, s kým spolupracujete. Protože když se někdo vydává za nezávislého odborníka a ve skutečnosti je pouze eh, zástupcem průmyslové lobby, lobby tak je to třeba vědět. Proto je nespitně nutné, abyste probíhala kontrola prohlášení o zájmech a aby byla opravdu přísná tak, aby pokud se tam dostane nějaký zástupce průmyslu či lobbysta, tak aby byl jasně odhalen. Když se někdo nazývá nezávislým profesorem, ale ve skutečnosti zastupuje průmysl, tak to v pořádku není. Konflikt, střed zájmů se velice dobře ukázal v rámci velkého problému, který vznikl o agentu, v agentuře pro léčivé přípravky. O tom budeme muset ještě hovořit. Proto vás prosím, pane komisaři, postarejte se o to, abychom vám mohli znovu důvěřovat a důvěřovat vašim odborníkům z odborných skupin. Děkuji a nyní pan komisař Kalas. Prezident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Samozřejmě nevím, jak dobře znáte historii této otázky, ale jsem velice rád, že zde mohu eh, zastoupit kolegu Maroše Ševčoviče a odpovědět na tuto otázku, protože eh, dříve to byla moje kompetence a byl jsem za to odpovědný. A z toho důvodu jsem velice rád, že vám mohu říci, k jakým změnám skutečně došlo eh, v expertních skupinách. Bohužel mám jenom tři minuty, abych odpověděl na vaši otázku, ale pokusím se tak učinit. Um, Máme nový rámec pro expertní skupiny komise, který byl přijat v listopadu 2010. Stanovuje se v něm, že když ehm, se stanovuje složení eh, těchto skupin, komise musí zajistit eh, vyváženost, eh, pokud jde o zájmy a odbornost. Musí být zohledněno to, co má daná expertní skupina dělat. Nový rámec pro expertní skupiny komise stanovuje nová horizontální pravidla a také jak řešit střety zájmu. Podle těchto pravidel eh, služby komise eh, mají informovat odborníky v těchto skupinách, že ve chvíli, kdy se stávají členem této skupiny, musí jednat nezávisle a ve veřejném zájmu. Tato pravidla se týkají všech expertních skupin. A komise má jednotnou politiku v této otázce a všechny naše oddělení musí tyto pravidla dodržovat. A v říjnu roku 2005 a ve spolupráci s Evropským parlamentem a s Jencem Bondem, poslancem EP. Komise eh, vytvořila eh, veřejný rejstřík expertních skupin. Tam se zveřejňovaly různé informace, například složení skupin, eh, úkoly skupin a tak dále. Od roku 2007 komise pravidelně publikovala členy skupin, ať už to byly formální nebo neformální skupiny. A to šlo za, ten, za hranice toho závazku, který byl stanoven v roce 2005 a protože to se týkalo pouze bývalých expertních skupin. Ehm, celá, celé toto cvičení bylo dokončeno v roce 2009. A to znamená, že veškerá jména členů expertních skupin jsou eh, zveřejněna. To byl, to byl požadavek v roce 2005 ze strany Evropského parlamentu a nyní to platí. Uh, a komise později vytvořila v prosinci roku 2010 novou verzi rejstříku expertních skupin. A posiluje se zde transparentnost, poskytují se zde odpovídající informace. A stan, píše se zde také, jak jsou členové jmenováni. Tím se zvyšuje transparentnost. Ehm, tato webová stránka poskytuje informace o činnosti expertních skupin To znamená, že na internetu je možné nalézt veškeré nutné informace. Rovněž um, kódování informací bylo zlepšeno. A přechod k té nové verzi eh, webové stránky stále ještě probíhá, takže je třeba ehm, ověřit některé údaje, ale tento přechod by měl být dokončen během několika následujících měsíců. Já jsem v posledních pěti a půl letech hovořil o této otázce celou řadou poslanců a dalších organizací. A prosím vás, neobvinujte experty. Komise potřebuje tyto experty. Zároveň ale komise nese politickou odpovědnost stejně tak jako parlament. Nezapomeňte, že v roce 2005 jsme vytvořili tento rejstřík transparentnosti, který byl poté přejmenován na rejstřík robistů nebo rejstřík eh, zástupců různých zájmů. Nyní eh, budeme mít společný rejstřík s parlamentem. Takže byla eh, učiněna celá řada věcí, situace není tak špatná. Děkujeme komisaři a nyní se dostáváme za řečníky za jednotlivé politické skupiny. Na dvě minuty má za EPP slovo pana, paní Makovej. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši odpověď. Je mi potěšením moci navázat, ale díváme, měli bychom se dívat na přítomnost a budoucnost spíš než na minulosti. A je potřeba, abychom viděli další pokrok směrem k transparentnosti. Připojuji se ke kolegům, pokud jde o tento dotaz a připomínám, že Evropský parlament vyzval komisi, aby přijala nezbytné kroky k za, zajištění vyváženého zastoupení v expertních skupinách. Máme upravený rámec, ale stále tam přetrvávají výrazné nedostatky z našeho hlediska to podkopává důvěryhodnost těchto skupin. Některé zmíním, například eh, proces, eh, chybí procesy na odbourání konfliktu zájmu. Musíme eh, mít procesy, které to identifikují a odstraní. Není možné za tímto účelem pouze posílat nějaké dopisy, obracet se na experty. Dále, pokud jde o důvěrnost, tak eh, tam místo, abychom se dostali k větší transparentnosti, tak je to ještě více tajnůstkářské. Eh, nedostatek transparentnosti existuje také, pokud jde o zveřejňování dokumentů, které vychází z těchto skupin. Malé a střední podniky a organizace občanské společnosti nejsou dostatečně zastoupeny a nejsou tam dostatečné ochrany přes dominantním postavením některých eh, průmyslových subjektů. Takže žádáme o větší informace, veškeré informace o expertních skupinách, které by měly být dávány na internetové stránky a to včas, včetně informací o členství a eh, veš, veškerých eh, vyhlášených nabídkách. A e, konečně bych chtěla říci, že otázka transparentnosti a otázka dobrého řízení a důvěry v instituce je v sázce. Takže když, pokud chceme důvěru lidí, tak jediné, co můžeme dělat, je podpořit transparentnost. Děkuji vám, paní Makovej. A nyní za socialisté a demokraty dávám slovo paní Gormaj na minutu a půl. Děkuji. Kolegové, pane komisaři, víte, že existují určitá kliše o evropském rozhodování. Jedno je, že to není transparentní, ale Evropská unie je velice ošemetný systém i pro ty, kdo ji rozumějí. Takže transparentnost a jednoduchost by měla být základním pravidlem, ale politický systém je sám o sobě složitý. My tu nejsme proto, abychom ho ještě více komplikovali. A hledání legislativního návrhu na webových stránkách by nemělo vyžadovat nějaké speciální dovednosti. Proto je to naprostá povinnost. Další, co se říká, je, že role lobbystů není jasná, role velkých podniků je neuměrně významná. Jistě, lobování může být eh, užitečné, protože lobbysté často přináší velice důležité postřehy nebo někdy i řešení. Ale na druhou stranu jsem přesvědčena o tom, že transparentnost je naprostou nezbytností a že bude existovat rejstřík lobbystů. A pokud jde o expertní skupiny, tak by měly být vnímány jako to, co jsou. Měly by existovat rovné podmínky pro všechny účastníky, prostřednictvím čeho by mohli vznášet své zájmy. Jinak eh, expertní skupiny jsou pouze jedním z, jednou z možností, jak mohou prosadit eh, svůj zájem bez pomoci dalších orgánů. Takže já mohu, nemohu než se připojit k této otázce. Eh, vyváženost, je to pro, pro komisi závazné nebo ne? Děkuji vám a nyní za EKR dávám slovo tu panu Žobro. Děkuji bardzo, pane předsedající. Otóż... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je jasné, že v každé demokratické společnosti je nutné, aby existovala transparentnost eh, každého orgánu, aby byla zajištěna. Je to předpoklad pro dobré rozhodování. s ohledem na celý stát, a celou organizaci. Je třeba, aby zde nebyly prosazovány zájmy e, jednotlivců. A z toho důvodu musíme zdůrazňovat, že jakékoliv agentury či orgány související e, s komisí, stejně tak jako Evropský parlament, se musí snažit o co největší transparentnost. Je pravda, že expertní skupiny by měly rovněž jednat s ohledem na pravidla transparentnosti a snažit se vyhýbat konfliktu zájmu a snažit se vyhýbat eh, krokům, eh, které by podporovaly zájmy jenom některých. Je nutné, abychom se něčemu takovému vyhnuli. Děkuji nyní za EFD, pan Baten. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Minulý říjen parlament schválil šest nových směrnic, které se týkaly regulace finančního systému EU. 7. října já jsem se ptal komise na jednu otázku zákona, britského zákona z roku 1976. Část 27 eh, dává výjimky eh, jenom některým společnostem. Ehm, hovoří se zde o eh, tajných eh, dokumentech Bank of England. Mělo, mě by zajímalo, jestli nové regulatorní orgány eh, budou eh, požadovat, aby došlo k, ke zveřejnění jména podílníků Bank of England. Komise by měla zajistit, aby její práva byla konzistentní a transparentní na území celé Evropské unie. Por un minuto tiene la palabra. Děkuji a nyní na Jednu minutu za nezařazené pan Martin Hans-Petr. Děkuji, toto je velice dobrá příležitost, pane komisaři, že jsme zde nyní dnes společně, protože snahy během let, kde jste vy odpovídal za toto portfolio, doznali naše uznání, ale i přesto z vlastní zkušenosti víte, že máte před sebou ještě velice dlouhou cestu, dva body. Myslím si, že je opravdu důležité, aby lidé, kteří jsou v expertních skupinách, aby tito lidé podléhali určitému postupu, sankčnímu postupu, pokud je udají nesprávné informace. Je neschlíchané, eh, že se lidé vydávají za nezávislé a přitom to ve skutečnosti vůbec není pravda. Podléhají vlivům. Toto je třeba potřestat, protože jinak to bude naprosto bezzubé. A druhá věc, je třeba dobře vidět, kdo je zde prezentovat. E, jistě víte z oblasti hospodářské, že zejména tam to musí být zájmu komise, aby se otevřela zástupcům z občanské společnosti. Když se podíváme na výsledky e, ohledně finanční skandálu, hospodářské krize, tak si myslím, že jste měli velice špatné poradce. Takže toto je věc, na kterou byste se měl nutně zaměřit. Děkuji, mnohokrát děkuji panu Martinovi a nyní se dostáváme paní Záborské na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji skupině poslanců, že otevírá tuto naléhavou otázku. Problém expertů se netýká pouze ekonomiky. I v jiných oblastech nerespektuje komise zásadu nestrannosti a vyváženosti a výsledné složení skupin expertů je nevyvážené a jednostranné a nezastupuje zájmy všech občanů. První příklad. Rodina která tvoří, je tvořena ženem, mužem a jejich dětmi, podporuje podle Eurostatu 90 občanů EU. Komise si, komise si ovšem vybírá experty pouze z organizací, jako je Evropská ženská lobby nebo Rodinná platforma, které se snaží o rozbití modelu takovéto rodiny a naopak komise dlouhodobě odmítá takové ženské organizace a experty, které stejně jako většina občanů Unie nesouhlasí s jednostrannou feministickou teorií. Druhý příklad je Agentura pro základní práva, kterou si komise vytvořila a financuje ji. Její odborníci prosazují jednostranou politickou agentu bez snahy o vyváženost a objektivitu. Důkazem jsou vystoupení ředitele této agentury v tomto parlamentu. Od postojům k náboženské svobodě a svobodě svědomí, kterou zveřejnil předseda nezávislé rady expertů této agentury, se dokonce distancovala i Evropská komise. Protože tento postoj připravili lobbysté potratových organizací, domnívám se, že, jak, jako, že pokud oficiální Evropská expertní agentura povýší politický zájem nad odbornost a nestranost, v tomto případě je třeba je zrušit. Takovýchto příkladů bych mohla uvést mnohem více. A proto pouze připojuji svůj hlas k otázkám na komisi, které položili moji kolegové. Žádám komisi, aby otevřela okna e, v kancelářích expertů, protože vzduch tam není čistý a nejedná se pouze o oblast ekonomiky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Záborská. A nyní na dvě minuty je tady paní Matě. Děkuji, pane předsedo. Dohadovací práce a konzultační práce expertů, která byla zřízena na úrovni Evropské komise, musí být zcela bezchybná, protože je to velice nebezpečné počínání. Skutečně eh, členové Mm, zastupují určité zájmy a jsou vybíráni podle své expertízy a mohou eh, vyjadřovat tyto zájmy, aniž by ovšem vyjadřovali zájmy v obecném zájmu. Proto komise musí velice bedlivě sledovat jejich reprezentativitu a zvláště by měla povzbuzovat eh, oponenturu. Myslím si, že je neakceptovatelné, aby mezi těmito členy byly četné nevládní organizace, které mají zájmy, které jsou si blízké. Pořady jednání a pracovní dokumenty by měly být zveřejňovány tak, aby bylo možné, aby veřejnost se k ním dostávala. Zvolení představitelé eh, by eh, měli dávat také možnost konzultovat tyto členy. Práce této komise hm, takto nemůže zajistit skutečně spolehlivé výsledky, například DDG Sanko. Myslím si, že cílem je zajistit transparentnost fungování těchto útvarů a proto komise by měla přidružit eh, parlament eh, k práci revidování vytváření těchto expertních skupin. Transparentnost není jenom záležitostí Evropské komise, je to záležitost evropských občanů, tak jak to připomíná devátý článek smlouvy. Děkuji. Děkuji, paní Matě. A nyní na dvě minuty pan Jakolino. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V naší každodenní práci jsme si stále více vědomi toho, že odborníci, kteří nám poskytují podporu, vytvářejí přidanou hodnotu. Využíváme odborná stanoviska, využívá ještě víc i komise. Komise využívá stále více od externích odborníků, kteří zajišťují analýzu, posudky, co se týče podnikatelské každodenní reality v členských státech. Ale komise nepřijímá rozhodnutí, rozhodnutí přijímají politici, je to jejich výlučné právo. A jejich volba se proto někdy řídí tím, co poradí odborníci nebo skupiny odborníků. Musí být nezávislí, musí být vysoce schopní a musí být reprezentativní. Musí reprezentovat názory těch zájmových skupin, které za nimi stojí. Potřebujeme tedy transparentní postupy pro vytváření těchto odborných skupin. Komise musí plnit své povinnosti za podpory těchto expertních skupin. Skupiny musí být autonomní a nezávislé. My víme, že je to velice problematická záležitost. Plán z roku 2010 je význačný krok vpřed, ale stále ještě toho zbývá hodně před námi. autoritativní povaha odborníků závisí na jejich nezávislosti a autonomii a na tom, do jaké míry jsou schopní podložit politická rozhodnutí. Já myslím, že musíme zajistit, že budou mít i řádnou publicitu, webové stránky, na kterých budou informace. A přístup k informacím musí být snadnější. Takže přístup k dokumentům, transparentnost, to jsou všechno dobré věci. Je dobré registrovat lobbysty, to musíme spustit co nejdřív. A ještě jednou musíme potvrdit, že hlavní roli hrají politici. Politici musí být důvěryhodní a spolehliví. Politik musí důvěryhodným způsobem využívat stanoviska odborných skupin. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Jakolino, a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye na minutu. Má slovo pan Pascal. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Vážený... Děkuji za slovo, pane předsedající. Evropská komise nedávno zrevidovala svůj rámcový dokument upravující působení expertních skupin. Vzhledem k tomu, že všichni máme zájem nejen, aby instituce dobře fungovaly, ale také, abychom měli transparentnost, a dobré fungování všech poradních expertních skupin, uvítali bychom větší otevřenost ze strany Evropské komise při uplatňování mechanismu výběru odborníků do expertních skupin Evropské komise. Byl tu před chvílí dán příklad agentury pro léčiva, kde seznam odborníků vyvolává určité pochybnosti o nezávislém poskytování odborného poradenství. Proto bychom se měli, pane komisaři, spolu snažit, abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem o odbornosti, vyváženosti a nezávislosti našich poradních orgánů. Pokud cítíme, že rámec pro odborné skupiny má určité rezervy, i když jsme provedli revizi, tak bychom se měli zamyslet a snažit se ještě vylepšit. Děkuji. Gracias, señor eh, Pasca. Tiene la palabra ahora por un minuto el señor Obermeier. Děkuji a nyní má slovo pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. Pan komisař Barnier přiznal, že expertní komise ve finanční oblasti nejsou vyvážené. V současnosti je tam 11 komisí z 25, to znamená dominují. A je tam více zástupců finančních sektorů než odpovídajících úředníků museli sice podepsat, že budou jednat v obecném zájmu, pokud tady budou konflikty. To je ovšem formalita, floskly a tím se nemůže zajistit neutralita, transparentnost. Totež se týká také agentury pro nezávadné potraviny. I zde se jedná o dobrozdání z hlediska geny, genových technologií a samozřejmě je tady zjevný tlak lobbystů. Je tedy nudné, nutné zajistit vyvážené eh, složení těchto institucí z hlediska nezávadnosti potravin. Složení těchto komisí eh, v tomto duchu je nebezpečné a je nutné to okamžitě zastavit. Mnohokrát děkuji, pane Obermajer. Děkuji mnohokrát a nyní máte možnost odpovědět na celou řadu otázek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, skutečně je pro mě nesmírně zajímavé vyslechnout si takovouto diskusi. Bylo by dobré, kdybychom možná měli eh, nějaké informace o tom, jak se celá ta otázka vyvíjela. Komise si poznamenala všechny rady, dobré poznámky, jak zvýšit transparentnost a roku 2005 jsme zahájili takovouto iniciativu pro větší transparentnost právě v rámci takovýchto odborných skupin. A jak pan Hans Peter Martins, a to práce tedy začala už v roce 2005. Pochopitelně došlo k velkému vývoji v této oblasti. Máme webové stránky, informace a nikdy bychom neměli vidět, že tyto odborníci jsou ti, kteří rozhodují. Není tomu tak. Právě se to zmínili v kontextu geneticky modifikovaných organismů. Není to otázka celého průmyslu. Máme nejrůznější skupiny odborníků. Během posledních několika měsíců jsem převzal také odpovědnost za bezpečnost. To znamená, že veškeré informace se dostávají na můj stůl v oblasti bezpečnosti a také demonstrací. Proběhla jedna velká demonstrace, která chtěla zrušit dotace tabákovému průmyslu. Takže máme nejrůznější eh, názory, ale ti, kdo rozhodují, jsme my. Parlament, rada a agentury také činí rozhodnutí je dále vlády a tak dále. Čili tito odborníci v těchto skupinách nejsou ti, kdo rozhodují. Ano, já sám chci prosadit větší transparentnost a je jasné, že někteří je a některé skupiny na vysoké úrovni velice tiše zmizely, protože nebyly schopny poskytnout žádnou radu. Ale spolupracujme s tímto rejstříkem, který je transparentní, protože jak poradci, tak odborníci jsou všude. Pochopitelně každý politik má nějakého poradce. Politické skupiny mají také své poradce. A máme tady nejrůznější zájmy, které se snaží prosadit svou, ale potom rozhoduje politik. A když máme odborníky, kteří nám říkají, měli byste přijmout to či ono rozhodnutí, tak potom je opět na politicích, ať už jsou to členové parlamentu, komise, politických skupin, rady a tak dále, tak jak to funguje v běžných demokratických společnostech. A pochopitelně při složení takovýchto výborů se řeší celá řada otázku, eh, otázek. Musíme mít vyvážené zastoupení. Kdo to ale hodnotí, zda je to vyvážené zastoupení nebo ne? Každý konkrétní příklad eh, záleží na složení té dané konkrétní odborné skupiny. A opět eh, někteří lidé chtějí, aby tito odborníci byli součástí procesu rozhodování, ale chtěl bych zdůraznit, není tomu tak. Rok 2005 kdo se pamatuje na tuto iniciativu? Byl to významný prvek, kdy jsme chtěli rozptýlit určité nejasnosti a komise zavedla velké změny spolu s Evropským parlamentem v této oblasti, čili rejstřík, který je transparentní, kde máme jednotlivé zástupce. Tento rejstřík je společný také pro Evropský parlament, máme zaregistrované lobbysty, stejně tak v komisi, čili Tady máme spoustu informací, které jsou k dispozici, kdy můžeme zhodnotit, kdo vyvíjí jaký tlak a kdo je kde zastoupen, jaké složení těchto výborů. Čili je to problém, ale neměli bychom podceňovat veškeré iniciativy, které doteď byly udělány. Děkuji. Jo, eh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Tím můžeme uzavřít tento bod a teď bude přestávka na kávu do 12 hodin, kdy budeme hlasovat. Mnohokrát děkuji.